a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma volební proces na Haiti. Ale jménem komise za místo předsedkyně zde vítáme komisařku Kretu. Prosím, máte slovo. Ah, so, uh, dear chairwoman Adina. Vážená paní předsedkyně, pane ministře, vážení poslanci, jménem vysoké představitelky chci říci, že vítám tuto příležitost zúčastnit se dnešní rozpravy o Haiti a o závažné institucionální krizi v této zemi. Situace na Haiti je velice znepokojivá a my se domníváme, že je plně oprávněné řešit tuto problematiku v rámci dnešního zasedání. Došlo eh, k odrožení druhého kola prezidentských voleb, které eh, původně mělo proběhnout 27. Eh, prosince, následně potom 24. ledna což spustilo obrovskou vlnu nestability a riziko institucionálního vákua. Je to také riziko eh, pro demokratické právo občanů zvolit si svého eh, vedoucího představitele. Vzhledem tomu, že běžně se voleb účastní nízký počet obyvatelstva, příprava druhého kola voleb eh, proběhla ve velice polarizovaném prostředí. Docházelo k obvinování, k volebním podvodům, to ze strany různých aktérů. Volební eh, rada se musela potýkat eh, s rezignací eh, řady členů a hrozila eskalace násilí, které již tak stálo několik lidských životů. Myslím, že není potřeba zdůrazňovat, že tato situace je velice riziková, zejména v takové zemi, jako je Haiti, kde je mm, obrovská chudoba a celá řada zranitelných skupin. Tato krize může ohrozit snahy o obnovu země po ničivém zemětřesení, které Haiti zasáhlo v roce 2010. Tyto výsledky se podařilo dosáhnout také mm, díky velkému přispění Evropské unie. Přispěli jsme k rozvoji země. My jsme vyslali v loňském roce na Haiti pozorovatelskou eh, misi vedenou paní Valenciano a já bych při této příležitosti chtěla ocenit vynikající práci, kterou paní Valenciano a její tým odvedl. Poskytli eh, Haiti obrovskou eh, službu díky své velice profesionální analytické pozorovatelské práci. Evropská pozorovatelská mise nahlásila několik nesprávných postupu, nicméně eh, dosvědčila, že 25. října nedošlo k masovým podvodům během volebního procesu a proto ohlášené výsledky prvního kola prezidentských voleb byly v podstatě správné. Bohužel kandidát, který eh, neskončil na prvním místě v prvním kole prezidentských voleb, odmítl akceptovat výsledek. nebyly podány žádné e, odůvodněné e, stížnosti, přesto to vedlo k podkopání důvěry e, obyvatelstva, vedlo to ke stávající zablokované situaci. Voliči na Haiti tedy nemohli využít plně svého volického práva, následkem toho zůstává po sedmém, nebo zůstane po 7. únoru nevolený prezident pokud prezident Martelin sám neodstoupí. Ústava nicméně přesně nestanoví, jak postupovat v takové situaci. Jsou tam ovšem ustanovení pro případ, že eh, by nebyl schopen prezident vykonávat eh, svou činnost. Taková je tedy situace na Haiti. Všichni sledujeme současný vývoj více než pečlivě. Organizace amerických států se pokusí o zprostředkovatelskou misi. Podobnou eh, misi vyslala také komunita starosta států Latinské Ameriky a Karibiku. My doufáme, že eh, vznikne všeobecný konsenzus eh, a že dojde k rychlému ukončení volebního procesu na základě vůle haitských eh, občanů, kterou projevili v prvním kole 25. října práce Evropské pozorovatelské mise může být opět v této souvislosti velice ceným příspěvkem. Nicméně přetrvává riziko, že nebude dosaženo dohody a že tedy přechodná eh, eh, vláda se bude potýkat s otázkou vlastní legitimity, což může mít závažné následky pro demokracii a celou zemi. Evropská unie je eh, dlouhodobým odhodlaným partnerem Haiti a v této obtížné době tedy vyzýváme všechny zainteresované strany, aby se eh, vzdali násilí a aby akceptovali politickou odpovědnost eh, demokratickým způsobem. Demokracie je potřeba pro udržitelný rozvoj a já se dnes eh, těším na vystoupení poslanců v této rozpravě. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní komisařko. Nyní eh, začneme eh, diskuzí. Prvně vystoupí pan Štěr na dvě minuty. Eh, děkuji, paní předsedající. Já bych rád začal tím, že bych paní Valenciano a kolegům, kteří se zúčastnili mise na Haiti, poblahopřál. Oni prostě mohli konstatovat eh, regulérní průběh voleb. Naši pozorovatelé ovšem zároveň zaznamenali různé problémy a těžkosti v celém procesu, což není překvapivé vzhledem k politickým eh, podmínkám, které jsou eh, v zemi. Ale podmínky při volbách byly respektovány a oznámené výsledky E, jsou prostě výsledky reflektujícími vůli voličů. Jakákoliv jiná pozice by spochybnila legitimitu našeho parlamentu a naší pozorovatelské mise, proto se domníváme, že je třeba uznat výsledky prvního kola a e, co nejdřív konat eh, kolo druhé eh, prezidentských voleb, aby byl co nejdřív jmenován prezident. Eh, my podporujeme všechny příslušné politické strany a další síly, aby inkluzivní přístup mohl zaručit stabilitu a mír na Haiti. To je samozřejmě velice důležité po situaci po 7. únoru a konci mandátu stávajícího prezidenta. Pak je tady eh, hospodářská a sociální situace, která je ještě zhoršena po eh, zemětřesení v roce 2010 a eh, obyvatelé Haiti prostě nemají čas a prostor, aby se věnovali nějakým rozmíškám. Potřebují nastartovat nový rozvoj země, dlouhodobý růst a e, musí prostě vymítit chudobu. Další je paní Valenciano. Děkuji. Já bych chtěla nejprve potvrdit e, evropský závazek vůči haitskému národu, vůči jejich ústavním úřadům. Je to náš závazek, závazek z naší strany, který e, znamená solidarické unie s Haiti. Haiti je zemí, která prošla si velikým eh, utrpením. Druhá věc, kterou bych chtěla zmínit, je, eh, že jsem měla obrovskou čest eh, a mohla jsem vést profesionální tým nesmírně odhodlaných a kvalitních kolegů, kteří odvedli vynikající práci při pozorovatelské volební misi, která bohužel v tuto chvíli nemůže pokračovat ve své práci. Práce to byla velice dobře odvedená podle přísných pravidel v klidné atmosféře. Můžete si také projít naše zprávy na webových stránkách, kde jsme potvrdili, že říjnové volby, tedy první kolo eh, říjnových eh, voleb, eh, proběhlo a že to byly vlastně nejčistší a nejméně násilné volby v historii země potvrzujeme, že výsledky prvního kola k prezidentských voleb eh, mohly být završeny druhým kolem a tak by to bylo v pořádku. V tuto chvíli bohužel jsme v zablokované situaci, která je potřeba, eh, která se musí vyřešit eh, přímo na Haiti. Musí to být haitský národ, haitské úřady, které musí tuto zablokovanou situaci slepou uličku vyřešit a velice dobře ji popsala paní Kretu. Je to tedy eh, slepá ulička, musíme ji vyřešit eh, a doufejme, že to bude formou dialogu a koncenzu. Ale mm, naše doporučení, pokorné doporučení, které jsme eh, sformulovali na základě naší práce, je takové, že je potřeba, aby proběhlo druhé kolo prezidentských voleb. Bude to mnohem legitimnější než cokoliv jiného. My tedy doufáme, že takovému řešení Haiti dospěje a pokud se druhé kolo zrealizuje, tak pozorovatelská mise Evropské unie tam bude k dispozici, aby eh, celý volební proces eh, pozorovala. Děkuji. Děkuji nyní paní Bilbao Barandika na dvě minuty, prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko. Na začátku bych chtěla rovněž poděkovat eh, celému týmu, který pracoval na Haiti v rámci eh, voleb. Děkuji konkrétně Eleně Valenciano za odvedenou práci a za vynikající spolupráci a koordinaci v rámci celého parlamentního týmu, protože jsem také byla součástí eh, tohoto pozorovatelského týmu. Si myslím, že naším hlavním příspěvkem je podpořit konání druhého kola eh, které bylo původně naplánováno na prosinec a ledeň letošního roku. Je potřeba uzavřít tento proces demokraticky. To je nejlepší způsob, jak překonat současné vnitřní eh, rozpory. Tento proces by měl být tedy zakončen koncenzem. 25. října proběhlo první kolo voleb a to v klidu bylo překonáno násilí, eh, kterého jsme byli svědky v srpnu. Samozřejmě, že jsou tam nedostatky, eh, jako například nízká volební účast, eh, je možné zlepšit potrestání například pachatelů násilí, které předcházelo volbám. Nicméně Tyto volby byly tedy dalším krokem k demokratické kultuře země. Haiti je nejchudší země na světě, její občané si zaslouží zlepšení systému země, protože to je země, která si prošla eh, obrovským utrpením. Takže eh, je potřeba dát těmto lidem naději eh, na to, že se jim podaří postoupit v cestě k demokracii, k dohodě, k právnímu státu, k dialogu. Občané Haiti potřebují pocítit, že jsou sami aktéři své vlastní budoucnosti, že jejich hlas při volbách má svou cenu. Je potřeba dát eh, tuto naději mladé generaci i dospělým na Haiti což je země, která je zmítaná obrovskou chudobou a nejistotou. Tato země se zaslouží další příležitost a lepší budoucnost v podobě voleb. Jeden způsob, jak dosáhnout zlepšení, je zorganizovat co možná nejdříve druhé kolo prezidentských voleb, což bude legitimní završení současného procesu a potvrzení eh, toho, že země je právním státem. Děkuji. Madame Vergia. Paní Veržiat. Minuta a půl. Děkuji, paní předsedající. Eh, druhé kolo eh, voleb před, eh, prezidentských voleb na Haiti bylo znovu odloženo. To je něco, co nás nepokojuje, ale nesmíme to zase příliš dramatizovat, protože haitský lid má před sebou dlouhou cestu. Byla jsem na místě v minulém roce. Děkuji všem, kteří byli s námi. Je ovšem pravdou, že lidé nevěří eh, demokratickým volbám a eh, hodně z nich se k urnám vůbec nedostavil. Cesta eh, zlepšení je dlouhá. Je třeba si uvědomit, že Haiti je jednou z nejchudších zemí na světě a přitom je to země s obrovským potenciálem v zemědělské oblasti, v oblasti cestovního ruchu šest let po zemětřesení ovšem e, stále ještě e, zbývá hodně peněz e, k tomu závazku, který byl tehdy sformulován. Hodně těchto prostředků se nedostává až k těm, kteří je nejprve a nejdříve potřebují situace se zlepšila a e, začal tady trochu e, se e, povzbuzovat i, povzbuzovat i důvěra v demokratické instituce. Ale to všechno je teprve na počátku, musíme to neustále dále podporovat, musíme sledovat situaci. Paní komisařko, můžete s námi počítat, dialog a konsensus jsou klíčové a my k ním musíme přispět. Pan Korao na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. I já jsem se měl zúčastnit eh, tohoto eh, posledního Eh, této poslední mise, která nakonec eh, byla zrušena. Eh, souhlasím s kolegyní, uznali to první kolo a ta je volby musí co nejdřív pokračovat. Co říct o Haiti? Hlad, násilí, korupce, to je vše, co existovalo před velkým zemětřesením a my teď můžeme konstatovat, že i po něm tato situace přetrvává. Hlad, násilí a korupce korupce jsou na ostrově stále přítomny. Můžeme říct bez váhání, že to obrovské zemětřesení v roce 2010, to je třeba řešit humanitární cestou, také se tak dělo, i když Eh, Mezitím eh, také proběhly, eh, proběhlo přijetí některých zákonů a některé další kroky, odlesňování, které vedlo k velkým záplavám. Opozice se vůbec nezúčastnila snah po zlepšení situace a my se teď ptáme komise, zdali opravdu chceme být aktéry v této celé záležitosti. Děkuji. Eh, pan Panceri, pan, eh, pan Mici na dvě minuty. Bo. Děkuji, pan eh, Eh, paní předsedající. Eh, po 25. říjnu, po začátku celého procesu, eh, kde se nacházíme? Nacházíme se na Haiti v situaci velké politické nestability, která může ještě více přispět k rozvrácení země, která je tak chudá. Ovšem řekněme si hned, že volební mise Evropské unie prokázala, že se to první kolo konalo korektně, kromě některých drobných epizod eh, byly v zásadě respektovány mezinárodní normy. Ovšem ten, kdo prohrál v tom prvním kole, chce všechno spochybnit a sdělovací prostředky eh, také přispěly k tomu, že se tady eh, rozšířil určitý dojem, eh, ne zcela pozitivní, z volebního procesu. My jsme prostě eh, měli oči na štopkách, my jsme viděli, jak to všechno probíhá. Máme jeden konkrétní úkol. Musíme apelovat na všechny zúčastněné strany, musíme je vyzvat k tomu, aby respektovali svou politickou a morální povinnost, aby zabránili dalšímu blokování situace, aby se pohnul ten proces, který v říjnu začal. Zároveň je také nutno zorganizovat v co nejkratší době jakýsi časový harmonogram, který by vycházel z e, platných výsledků prvního kola. Takže paní komisařko, my doufáme, že Evropská komise bude jednat e, rovněž i e, po této linii. Máme přece povinnost doprovázet Haiti na, tom, na té cestě k demokratickému vyústění celé situace, e, k tomu, aby se země skutečně mohla začít vyrovnávat se všemi problémy, které musí řešit. Tam je opravdu zapotřebí e, hodně věcí napravit a nemyslím teď jenom výsledky zemětřesení. Děkuji, pan Pancery. E, paní Mici je další, prosím. Děkuji, paní předsedající. Přestože Volby na Haiti byly vnímány jako v podstatě legitimní. E, jsou tady určité problémy a druhé kolo voleb bylo dvakrát odloženo. Eh, jako eh, jeden z eh, pozorovatelů, kteří měli odjet na to druhé kolo. Je to opravdu veliká škoda. 48 hodin předtím, než to mělo všechno začít, volební výbor to zase odložil. Pak nastaly nerůznější velice násilné demonstrace, byly zapalovány budovy, došlo i k úmrtí úmrtí e, řady lidí. Haiti je jedna z nejchladších zemí na světě, potřebuje změnu. Pokud k ní nedojde, tak e, se ta chudoba bude dále rozšiřovat. Chudoba, kterou přivedl e, diktatorský režim, korupce, nedodržování práva a velká devastace, kterou má na svědomí zemětřesení z roku 2010. Tato země si opravdu zoufale eh, musí, eh, zoufale potřebuje získat zpátky důvěru svých občanů a hajťaně eh, musí mít právo na spravedlivé a demokratické volby. Evropská komise by mohla, Evropská unie by mohla pomoci eh, vyslat další misi, eh, pomoci se stanovením údaje, eh, pomoci se stanovením data a pomoci i v dalších oblastech. Pak je tady ještě Kenže jako poslední řečník. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat paní Valenciánu a všem kolegyním a kolegům, kteří se zapojili do té pozorovatelské mise a jsem se zapojovala do porovatelské mise vole 25.10.2015. Haiti je země, které má problémy eh, se vzpamatováním se z toho zemětřesení, které se tam odehrálo před 6 lety. Ta situace je tam opravdu složitá. To je nesporné. Existuje tam řada rozporů, ale přesto přeze všechno tato země chce mít svobodné demokratické volby a my jsme se postarali o to, aby se tak stalo. Díky naší přítomnosti na Haiti byly 25.10. volby na Haiti regulérní, bez podvodů a docházelo zde k dodržování pravidel, to také řekli kolegové. Haitiané nás nadšeně přijali a proto naše přítomnost na ostrově byla ještě důležitější, i když Eh, ta volební účast eh, byla velice malá. To je dané tím, že tam nepanuje důvěra v instituce haitští obyvatelé měli na výběr ze dvou kandidátů a musíme uznat také vůli onoho lidu a dotáhnout do konce naše pozorování voleb a garantovat, aby Haiti dostalo co nejrychleji demokratické instituce a co nejrychleji se dostalo z té špatné situace, ve které se nachází příliš dlouho. Smysl pozorovatelské mise při volbách spočívá i v podpoře demokracie, konsolidování míru a bezpečnosti. Celý tento proces musíme ještě nechat pokračovat, není ukončen. Děkuji. Každý a i pan Polčák, první řečník. Děkuji, paní předsedkyně za udělení slova. já souhlasím s tím co řekla paní kolegyně komisařka eh, paní Krecu je skutečností že pokud je vyvolána institucionální krize v zemi na základě toho že jeden kandidát odmítne respektovat volby které neprovázely žádné masové podvody eh, to si myslím že je skutečně uvrhnutí země do chaosu a nemyslím si že řešením takovéto situace je že my tuto zemi opustíme že opustíme lidi této země a e, takzvaně je necháme napospas jejich osudu. to si myslím že není řešení které navrhoval můj předřečník e, pan corrao. my bychom měli dále tento proces sledovat zřejmě i vyslat další misi e, pokusit se zvýšit motivaci lidí jít k volbám a samozřejmě i dokončit ten demokratický proces který na haiti běží. nesmíme rezignovat to by bylo určitě chybou. děkuji. Thank you. Mr. Děkuji, pan Marias. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jakožto řecký poslanec Evropského parlamentu chci vyjádřit solidaritu haitskému lidu. Je to ten eh, první lid, který nás uznal po naší revoluci v roce 1828 a neziskové nevládní organizace a Západ změnili Haiti v parížský stát. Je to opravdu paradox, že eh, peníze Haiti jsou využívány mezinárodním společenstvím a dochází tam k tedy k potravinové krizi. Volby tam nebyly demokratické a proto obyvatelé Haiti jsou proti té stávající vládě. E, volby tam byly podvodné. To platí o těch volbách v roce 2015 v říjnu. Nyní vznikla taková slepá ulička, e, to druhé kolo voleb je neustále odsouváno a je jasné, že haitský lid vyšle signály e, týkající se voleb i boje proti chudobě. Děkuji. Děkuji, pane Kovčič. Děkuji vám, paní předsedkyně. V lednu 2010 eh, bylo hrozné zemětřesení na Haiti a zemřelo ohromné množství lidí a všichni vyjadřovali solidaritu a soucit této zemi a my víme, že to byla jedna z nejchudších zemí na světě, která žila na pospas chaosu a korupce, takže jsme všichni vkládali naděje do 25. října 2015, že eh, ty, eh, tam budou spravedlivé volby, tak jak to prohlásili naši porozorovatelé na Haiti, že tedy nastane nový eh, pozitivní proces na Haiti, ale bohužel k tomu nedošlo. Evropa pomohla Haiti v jeho nejtěžších chvílích a podporovala Haiti v minulých volbách. Evropa by měla i nadále toto činit, protože určitě tato země potřebuje. Děkuji, tím jsme na konci postupu každý aj. A nyní dostane slovo paní komisařka Kresu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím, že toto byla velice užitečná výměna názorů a chci poděkovat všem poslancům za velice jasné příspěvky. Děkuji za snahu najít řešení pro tuto eh, zablokovanou situaci, s níž se na Haiti potýkáme. Tématem diskuze je povolební krize a já jsem si jistá, jak asi všichni víte, že Evropská unie poskytovala haitskému národu pomoc. Znovu připomínáme je to jeden z nejchudších států. My jsme se soustředili v naší pomoci zejména na období po ničivém zemětřesení, které proběhlo v roce 2010. Z této rozpravy jsem došla k závěru, že se všichni shodneme na tom, že je potřeba využít evropských diplomatických prostředků a úsilí, jakož i dalších nástrojů pro to, abychom našli a podpořili řešení, které se najde e, sama tato země při respektování demokracie a lidských práv. Na závěr bych ještě jednou zmínila, že si velice cením role Evropského parlamentu, kterou eh, parlament sehrál v Evropské pozorovatelské eh, misi v rámci volebního procesu na Haiti. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko.